40 europoslanců nepředloží návrh na schválení na základě hlasování. Tolik oznámení z mé strany. A nyní přejdeme k našemu pořadu jednání. Návrh pořadu jednání schválila konference předsedů 9. září a podle článku 137 jednacího řádu. Návrh pořadu jednání máte před sebou. Jak víte, čeká nás důležitá práce. Minulý týden proběhla slyšení nových komisařů a tento týden o ně budeme hlasovat. Já zítra přednesu projev, ve kterém vás seznámím se svými politickými prioritami za svého funkčního období. Budeme také hlasovat o předsedovi Evropské komise a je tady také otázka delegací, tou se budeme zabývat dnes a ve středu. Budeme také mluvit o samitu G20. Rada předložila návrh na rozpočet pro rok 2010 a jsou tady ještě další věci. Takže máme hodně nabitý program. Projdu to bod po bodu. Projdu pořád jednání. Mám několik obecných připomínek, nicméně pokud si někdo bude přát slovo, samozřejmě vám ho udělím. pondělí, to je dnes. Má někdo nějakou připomínku k návrhu pořadu jednání na pondělí? Připomínky k pondělnímu programu? Ne? V tom případě je program na pondělí schválen. Pan Golniš, vy si přejete vzít slovo? Merci, merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Vlastně jde o to, že chci připomenout jednací řád, pokud jde o konferenci předsedů, jak vy jste sám říkal, pane předsedo, ta schvaluje pořad jednání a jednací řád říká, že konference předsedů se skládá samozřejmě z vás, z předsedů skupin a také se zástupce nezapsaných, nezařazených. V současné době zástupce nezařazených ještě nebyl jmenován a celá řada poslanců, kteří nejsou zařazeni, vám k tomto kontaktovali, chtěli by se s vámi sejít a byli by velice rádi, pane předsedo, kdybyste svolal schůzku všech nezařazených poslanců, aby oni mohli v souladu s jednacím řádem si zvolit svého delegáta na konferenci předsedů, aby tato mohla skutečně přijímat rozhodnutí v plném počtu. Děkuji vám velice. Děkuji bardzo za tą uwagę. Eh, ještě... Děkuji velice za tuto poznámku. Eh, během tohoto zasedání Evropského parlamentu vás kontaktuji a vaše kolegy, abychom tuto otázku mohli dořešit. Velice děkuji. Já chápu tedy, že tímto je pořad jednání na dnešní pondělní den schválen. A nyní tedy pokud jde o úterý. Máte nějaké poznámky, pokud jde o pořad jednání na úterý? Pouze úterý nikdo nežádá o slovo, nikdo nemá žádné poznámky, takže návrh pořadu jednání je schválen. Nyní přecházíme ke středě. Máte nějaké připomínky, pan Konbendit, prosím. Vážené kolegyně a kolegové, konference předsedů rozhodla hlasováním, že na pořadu jednání ve středu bude zařazena volba, respektive jmenování předsedy Evropské komise. Budeme mít rozpravu v úterý odpoledne na toto téma ohledně návrhu na předsedu komise a my navrhujeme, abychom posunuli hlasování předsedy Evropské komise z toho čistého důvodu, že za 22 dnů se bude konat referendum v Irsku. Toto referendum je klíčové pro přijetí nebo odmítnutí Lisabonské smlouvy. A dnes zjišťování veřejného mínění říká, že 62 iračských obyvatel bude volit pro. Takže já si myslím, že bychom měli respektovat volbu Ira- irských obyvatel, ať už jsme pro nebo proti Lisabonské smlouvě, ale jmenovat předsedu ještě podle nicejské smlouvy, když už máme možnost, respektive v každém případě ti, kteří jsou pro Lisabonskou smlouvu, mít Evropskou komisi a předsedu jmenovaného již pod Lisabonskou smlouvou, tak nám se zdá být naprosto nepřijatelné, abychom kvůli 21 dnům posunovali toto hlasování, protože v listopadu už budeme vědět na čem jsme. Polský předseda slavnostně prohlásil, že podepíše Lisabonskou smlouvu po referendu. Irska, polský prezident. Ústavní soud České republiky slavnostně prohlásil, že bude aktivovat své rozhodnutí ohledně těch dvou stížností kvůli Lisabonské smlouvě, protože naposled to bylo jednomyslně, co ústavní smlouv soud České republiky řekl, že Lisabonská smlouva není protiústavní, takže není žádná možnost, aby český prezident, až to bude ratifikováno v Polsku, až to bude ratifikováno v Irsku, aby řekl ne. Takže hned skončím, hned skončím. Pane předsedo, to velice důležité je to Evropský parlament, který sází na svoji identitu u této otázky. A pokud nemáme dvě minuty, abychom o tom přemýšleli, tak nehrajeme svoji roli poslanců. To je velice důležité z tohoto důvodu. Takže říkám nehlasovat ano nebo ne o panu Barosovi, ale hlasovat o tom, až budou mít referendum v Irsku a posunout toto hlasování, pokud to bude nutné. Děkuji. Eh, Pane předsedající. Pane předsedo, já jsem vás nechtěl přerušit, jak víte. Tato vystoupení mají trvat minutu, ne více. A vy jste hovořil dvě minuty třicet. Já vím velice dobře, že to je pro vás důležitá otázka, ale byl bych také rád, aby všichni noví poslanci, kteří zde zasedají, se seznámili s pravidly, která máme dodržovat a která ale platí i pro předsedy skupin. Jednalo se o krátké vystoupení a jak jste viděli, já jsem vás nepřerušoval, ale jenom jsem vás žádal, abyste se omezil ve svém vystoupení. Velice děkuji. Pan předseda Schulz. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega Kon Bendit eh, předložil návrh, který má Frankce předložila v rámci minulého týdne v rámci konference předsedů. My jsme tenkrát předložili tento návrh, protože si myslíme, protože to není až tak otázka irského referenda, ani to není tak otázka ústavního soudu v Praze, ale je to otázka chybějící koheze v představě rady. V a tato, chybě, tato chybějící koheze je základem chaosu, ve kterém jsme. Je jasné, že Evropská unie je právní společenství a právní společenství musí jednat na základě stávajícího práva. Stávající právo je smlouva s NICI. Tedy nemáme zde alternativu k NICE, ovšem to, co chce rada, chce zvolit předsedu na základě smlouvy z Nici a potom udělat to, co naznačil pan Kon Bendit totiž v případě jmenování komisařů použít Lisabonskou smlouvu. To by ovšem zmenovalo, že máme předsedu komise, který je zvolen na základě jiné práv, jiného právního základu než komisaři. A já si myslím, že to e, se ani nelíbí samotnému předsedovi komise. Takže máme se velký chaos, který vytvořila rada a tento chaos neslouží ani Evropské unie, ani samotnému předsedovi komise. A proto jsme my byli toho míněni, abychom posunuli eh, to hlasování do té doby, než se ráda shodne na tom, co vlastně chce. A proto, pane předsedo, samozřejmě, že jste řekl správně, že máme dvě minuty, takže také ale požaduji i pro sebe. Jsme tedy toho nímení, že to posunutí by se mělo učinit z jiného důvodu a totiž z toho důvodu, který jsem právě zmínil. Děkuji. Eh, eh, proszę Państwa. Děkuji, pane Šulci. Dámy a pánové, chce se někdo vyjádřit proti? Eh, o slovo se hlásí pan předseda Dol. Prosím, máte dvě minuty. Pane předsedo, vy mě určitě znáte a víte, že vždy respektuju čas ani ne dvě minuty. Zaprvé já nechápu pana Konbendita. On měl už požádat o posunutí voleb eh, a hlasování v Evropském parlamentu, pokud jde o Lisabon. Ty říkáš cokoliv, ne, já říkám cokoliv. A vzhledem k tomu, že dnes eh, zde v Evropském parlamentu jsme, tak žádáme, aby Nicejská smlouva platila až do té doby, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. A také bych chtěl požádat, aby než budeme znovu hlasovat o Barosovi, abychom respektovali pravidla až do konce a pravidla pro Evropský parlament jsou zatím taková a pak budeme hlasovat o Lisabonu a Barosovi, pane konvendite. Jinak bychom nebyli konzistentní. To je jedna věc, kterou jsem ti chtěl říci. Ale abychom eh, měli Evropskou komisi, a to já budu požadovat zítra, tak žádám, aby Rada po volbách 2. října aby poté tedy byla vytvořena komise na základě té smlouvy, kterou máme, tedy nicejské smlouvy a budeme diskutovat o Lisabonu, až nastane vhodný okamžik, až pan Konbendit eh, přesvědčí Klauze, aby podepsal Lisabonskou smlouvu a on říká, že to bude rychle, tak potom bude parlament fungovat podle Lisabonu, budeme hlasovat podle Lisabonu a zvolíme našeho předsedu podle Lisabonu. Protože pokud máme být konzistentní, musíme být konzistentní stoprocentně a teď potřebujeme komisi, aby fungovala za krize, potřebujeme Evropskou komisi, která bude fungovat i kvůli dani a víte, že máme ještě dosti dlouhou dobu, aby většina komisarů, všichni komisaři a předseda fungovali. Takže proto i moje skupina, což je naše odpovědná skupina. My žádáme, abychom ve středu hlasovali za předsedu komise. Bardzo děkuji, pane převodniče. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše prohlášení. Takže eh, slyšeli jsme si jeden hlas eh, pro návrh a pravidla je, že vždycky máme jeden hlas pro návrh a jeden proti. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu eh, skupiny zelených. Ano, bude to hlasování elektronické samozřejmě. Takže hlasujme, prosím. Hlasovali všichni, prosím. Děkuji vám. Končím hlasování. 130. Celkem hlasovalo 397 poslanců, z toho 135 bylo pro návrh a 248 proti. Zdrželo se 14. To znamená, že návrh nebyl schválen. Rozumím, že je ještě zgłoszenie, bardzo pro... ještě vidím, že je tady jedna přihláška do debaty. Prosím. J'ai Já jsem hlasovala, ale světilko se nerozsvítilo. Pokusila jsem se, mám na to svědky. UPV. Prosím, aby to bylo zapsáno v zápise. Byl to hlas pro, nebo proti, ptá se předsedající. To byl głos za či přečiv? Byl to hlas pro nebo proti? Bylo, pro. Byl to pro, hlas pro, to je důležité, tak to musíme přesně zapsat. A i něco změníme vynik hlasování. Ale... Tak, takže bylo to hlasování pro. A ještě, ještě se někdo hlásil, prosím. OK. Děkuji bardzo. Děkuji vám. E, nyní. A prosím ještě. Pan Šajer. A... No, Mr. Sire sitting over there. Uh... Pan Shire, sedím tady. Já mám stejný problém, pane předsedo. Můj hlasovací přístroj nefunguje a hlasoval bych proti, kdybych mohl. Ale nebylo to možné. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže to je vlastně jeden hlas nám přibyl pro a jeden proti. Dámy a pánové, ještě prosím, někdo má eh, něco v této souvislosti? Prosím, jedna, jedna osoba vždycky pořadě, prosím. Eh, také mé hlasovací zařízení nefungovalo, chtěla jsem hlasovat proti. Ano, rozumím, tak to už eh, je jako ligový zápas 2-1, ale nemění se nic na výsledku hlasování. Pan Sturdy ještě? Pan Sturdy? Už je to v pořádku. Mr. President? Yeah. Pane předsedo, já bych taky chtěla dát do zápisu, že eh, můj Moje hlasovací zařízení také nefungovalo a já jsem chtěla hlasovat pro. Pro, chápu, ano, rozumím. Proszę Państwa, ja chciałem... E, dámy a pánové, já jenom e, e, chci rozhodnout tak, jak mě náleží. Jelikož byla velká většina proti tomuto návrhu. A hlásí se ještě několik dalších poslanců. E, předpokládám, že jde o to tež. Prosím, abyste písemně zaslali své připomínky. Máme to všechno e, zaznamenané elektronicky a vaše připomínky tedy připočteme k výsledku hlasování, který je zaznamenán elektronicky a my to opravíme. Nicméně, jak říkám, byla tak velká většina proti návrhu, že e, celkově se ne, že celkově se e, nezmění výsledek. Jsou ještě nějaké další návrhy k středě? Vidím, že ne. E, čtvrtek? Vidím, že taky se nikdo nehlásí. Takže tento návrh programu je přijat. A můžeme přistoupit k prvnímu bodu jednání a já předávám slovo panu místopředsedovi Pitelovi. Srdečně ho tady vítám. Thank you. Dobrý den, kolegové a kolegyně vám všem. Pořad jednání eh, nyní uvádí hlasování o návrhu rozhodnutí početní složení meziparlamentních delegací.